Děkuji. Hlasování proběhne dnes ve 12 hodin. A dále zpráva paní kolegyně Regner, eh, co se týče přemístěvání sídel společnosti, čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Nejprve chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům za konstruktivní Eh, spolupráci, zvláště panu Lénemu, paní Tajnové a panu Bolánovi za eh, výbor pro zaměstnanost, eh, který vnesl velice zaměstnané, velice, velice významné aspekty z hlediska výboru pro zaměstnanost ta zpráva byla jednohlasně schválená ve výboru a ve výboru pro zaměstnanost s převážnou většinou. To by měla být výzva pro, komisaři, pro komisi konečně tedy legislativně jednat. A co se týče uh, otázky sídla i uh, účasti zaměstnanců. Kapitálová společnost, která má sídlo v jednom členském státě a chce se přemístit, to je právní výzva, musí vlastně včas právní sídlo zrušit v jednom e, státě a Eh, přejít do jiného státu a vzdát se i právní subjektivitě, a to v roce 2012 na našem vnitřním trhu. To eh, stojí čas, peníze i nervy a je to také spojeno se sociálními náklady. Takže je to skutečná mezera v právní úpravě a eh, toho si je Evropský parlament vědom a už v minulosti vyzýval komisi, aby byla legislativně činná. Jaký dopad to má na podniky? podniky prostě utíkají a dochází vlastně eh, k soutěži eh, právních úprav v jednotlivých členských státech mezi SRO eh, a dochází vlastně k takové soutěži o nejnižší kvalitu. To si nepřeji. Potřebujeme proto 14. směrnici k eh, přemístování sídel společností a to je potřeba, aby probíhalo v souladu s právem, ne hekticky útěkem, ale je třeba, aby podniky eh, za sebou nezametaly stopy. A teď k hlavním eh, problémům, o které zde běží. Nejprve účast zaměstnanců. Účast zaměstnanců Eh, přispívá k trvale udržitelnému životu eh, podniku, ale je třeba, eh, aby to probíhalo v souladu s právem společenství. To znamená respekt k poskytování informací, konzultací, poskytovat odpovídající zastoupení zaměstnancům a proto žádám komisi, aby pomocí konzultací eh, zajistila odpovídající ochranu všech, eh, kteří to potřebují. Už máme úpravu eh, pro evropské akciové společnosti. Teď otázka sídla, to je ten druhý problém. Existuje úprava v takových úprava v některých členských státech, které umožňují oddělit sídlo a správní sídlo, v některé jiné státy to nečiní proto eh, vlastně mají některé eh, společnosti eh, hlavní, ve svém správním sídle vykonávají hlavní ekonomickou činnost. A to má potom různé také daňové dopady. My si přejeme praktické řešení a ve zprávě se to řeší šalamounsky paní Barnier by měla být konečně aktivní a e, pokusit se upravit e, úpravu pro e, přemístování sídel společností a zaměřit se především na ekonomickou činnost, kde probíhá. A to by mohlo přispět k tomu, aby vnitřní trh konečně přispíval eh, k zlepšení ekonomické situace a prosím neopakujte stejné eh, chyby, které eh, byly učiněny v případě evropské společnosti. Děkuji paní kolegyni Regnerové a teď se teď přistoupíme hned ke Catch the Eye kolegyně Cikal. Pikao transfrontalier al companiilor reprezintă unul dintre elementele esențiale jedna, jeden ze zásadních prvků vnitřního trhu je přezraniční působení podniků. Články 49 a 54 smlouvy Evropské unie umožňují svobodu usazování. Nicméně legislativa o přenášení sídla společností se liší v členských státech. A existují i zásadní administrativní komplikace a náklady. A plánuje i značná právní nejistota. Že nám komise, aby předložila legislativu o přemístění sídla společnosti. Měla by to být věc, která probíhá na základě konzultací se zaměstnanci. A jednotná kontaktní místa by měla existovat i zde, jak máme ve směrnici o službách. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Piko a závěrem paní Flašíková Beňová. Eh, děkuji velmi pěkně, já velmi oceňuji. Děkuji mnohokrát, já se velmi cením aktivity kolegyně Regnerové a připojí se k její výzvě. Legislativní iniciativa v problematice přesování síl obchodních společností je velmi potřebná. Svoboda podnikání je důležitá, ale pokud se změna sídla společnosti realizuje bez toho, aby se zároveň do nového působiště přesouvaly i ostatní činnosti firmy, zpravidla jde o aktivitu nekalou. Obvykle jde o pokus vyhýbat se buď daňovým povinnostem, anebo obcházet pracovní právo země původu vytváří takových společností eh, poštovní schránky, se kterými máme i v členských státech EU své zkušenosti, je určitě nežádoucím jevem, proti kterému je třeba zasáhnout. Samozřejmě legislativa měla rozlišovat a neměla by bránit poctivým společnostem, aby v případě potřeby a za předpokladu legitimního důvodu i eh, s celým provozem změnili působiště. Dobrým kontrolním mechanismem, který prosazuje naše frakce, je zapojení zaměstnanců společnosti do rozhodování o přeshraničním přesunu sídla například formou efektivní účastně zaměstnanců ve správních radách podniků. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Fašíkové Beňové a teď dám slovo paní komisařce Georgievě. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážené a vážení poslanci, chci poděkovat paní Regner a příslušnému výboru za zprávu o přemístění sídla společnosti. My jsme zahájili v únoru veřejnou konzultaci o budoucnosti podnikového práva EU. Ten proces byl zahájen konferencí v květnu loňského roku, kdy jsme schromáždili lidi z praxe, odborníky z různých prostředí, včetně Evropského parlamentu, pro klíčové otázky podnikového práva. A od té doby komise pokračuje ve svých úvahách a rozhodla se zapojit eh, širší okruh občanů do veřejné konzultace. Otázka přezraniční mobility společností, která se neomezuje na směrnici o přemístění sídel společnosti jednoho členského státu. Tato konzultace bude obsahovat podrobné informace o týkající se vypracování příslušné směrnice a také příslušných dopadů. A tak, jak bylo zúrazněno ve zprávě, zapracujeme tento proces, do tohoto procesu cené příspěvky od zpravodaje. A není to poprvé, kdy parlament vyzývá komisi, aby předložila návrh směrnice o přemístěvání sídla společnosti do jiného členského státu. Komise již zahájila dialog o potřebě takové směrnice a bude třeba, aby to přineslo skutečnou hodnotu pro společnosti a vnitřní trh. A je to evidentně, evidentně to není téma, které by zmizelo z výhledu. Evropské komise. Je třeba však pečlivého zvážení a je třeba odlišit přemyslí administrativního sídla a je třeba také zajistit účast pracovníků na straně druhé vyjednávání o statutu Evropské soukromé společnosti ukázala, že je těžké nalézat kompromisy mezi členskými státy. Komise považuje tuto zprávu za velmi vyváženou z hlediska těchto otázek a jsme za to vděční. E, vážení poslanci, pane předsedo, komise se těší na pokračování konstruktivního dialogu s parlamentem, pokud jde o mobilitu společnosti obecně a zejména pokud jde o směrnici o, spole- o přemístění sídla společností a, dě- a komisař Barnier naváže na dnešní rozpravu. Komise chce dokončit své úvahy o této otázce v průběhu letošního roku, to je z roku 2012. Děkuji. Děkuji paní kolegyni. Paní komisařce Georgievě, tím ukončuji rozpravu a hlasovat se bude dnes ve 12. A dále zpráva pana Neusera, co se týče